Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 378, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 379, kdo je pro, proti, zkontrolujeme 379. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 380 pro, proti, zdrželi se přijato, 381 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 381. Končím hlasování. 382, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 383, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 383. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis 15, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 402. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 403. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 404. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 406. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 408. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 410 pro, proti, zdrželi se přijato. 411 pro, proti, zdrželi se přijato. 413 pro, proti, zdrželi se přijato. 414 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 16a ten odpadá. Takže 417, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 431, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 449, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zkontrolujeme. Kontrolujeme 449, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 450, kde pro? Proti? Zdrželi se? Měli bychom opět zkontrolovat. 450 přebývá jeden poslanec EPP. Teď je to v pořádku, končím hlasování a bylo to zamítnuto. 450 kde pro, proti. Kontrolujeme. 455. Kontrola 455. Končím hlasování. Zamítnuto. 4, 5, 6, to je pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 4, 5, 4, kdo je pro? Proti. Zkontrolujeme. 4, 5, 4, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 451 a 453. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 457. Kdo je pro? Proti. Zkontrolujeme. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 464, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnu to asi, ale zkontrolujeme to. 464. Končím hlasování. Zamítnu to. 458, bude pro? Proti? To bychom také měli zkontrolovat 458. 459, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 465, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 462, kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme 462. 462. Končím hlasování. 461, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 460, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Asi, ale raději to zkontrolujeme. 460. 460, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 463, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 466, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nejsem si jist. Takže 466. Kontrolní hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 467, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 19, kdo je pro. A omlouvám se, bylo to zamítnuto, eh, ale pokud chcete, můžeme to prověřit. Ale myslím si, že to byla moje chyba. Kompromis 19, ano. Jak víte, že je v tom alkohol, že mi to doporučujete? Kompromis 19. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 484. E, Kdo je pro, e, proti, zdrželi se, zamítnuto. 485. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 496, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 497, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 498, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 499, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 500, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 500, kdo je pro, kdo je proti, to zkontrolujeme. Máte pravdu? Máte naprostou pravdu? Hlasování končí a je to zamítnuto. 501, kdo je pro? Proti? Strželi se? Raději to prověříme. Hlasování končí. Je to také zamítnuto. Kompromis 28, kdo je pro? <clears throat> Proti? Zdrželi se? Raději to prověříme, takže kontrolujeme kompromis 28. Hlasování končí. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 502. Kdo je pro? společně 5, 502, 503, 504, 505. To znamená, že hlasujeme o čtyřech pozměňovacích návrzích najednou, protože jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kompromis 28 byl zamítnut. Pokud byl kompromis zamítnut, tak bohužel budeme hlasovat o hodinu déle. Dobře. Čtyři pozměňovací návrhy společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prověříme to. Hlasování končí. Dobře, to znamená, že postupujeme k 520. Kdo je pro? Proti? Raději to prověříme. Hlasování končí. se dvacet jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Raději to prověříme. Nehlasovali všichni. Hlasování končí. A je to zamítnuto. Kompromis 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 530. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrž se zdržel? Raději to prověříme. 530. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 536, druhá část, kdo je pro, kdo je proti. A je to zamítnuto. 537, kdo je pro. Omlouvám se, 541, kdo je pro, kdo je proti kdo se zdržel. Tak to není jasné, raději to prověříme elektronicky. 541. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 544, druhá část. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 552, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, kompromis 24, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 557, třetí část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 557, čtvrtá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 565, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 566, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 25, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 573, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 26, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 27, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 589, kdo je pro, kdo je proti. Je to přijato. Dobře, přijato. Ale raději to prověříme. Takže prověříme 589. Nyní hlasování končí a je to přijato. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 23. Kdo je pro? Proti? raději to prověříme. 23. Hlasování končí. A je to zamítnuto. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 13. Kdo je pro? pro eh, kompromis C, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. D, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 49, e, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 65, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 66, pro, proti, zdrželi se, přijato. 67, pro, proti, zdrželi se, přijato. 70, 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 68 pro, proti, zdrželi se, přijato, 69, kdo je pro, proti, zdrželi se. Šedesát osm bylo přijato, to znamená, že u 69 se hlasovat nebudeme. Dobře, kompromis G. Od 68 se dostáváme k kompromisu G. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 a 87, kdo je pro, proti, zdrželi se, raději to prověříme. Dva pozměňovací návrhy. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 86, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato tři pozměňovací návrhy. 102 až 104. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 105. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A to raději prověříme. Hlasování končí. Přijato. 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 107. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 108, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 109, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto a druhá část, je, byla to tady 109, druhá část, dobře. A nyní pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Ne. Hlasujeme o jedničce, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Nyní hlasování končí. A já vám všem děkuji, celá zpráva byla přijata. Blahopřejeme panu zpravodaji. Bylo to takřka hodinové hlasování. Umím si představit, kolik hodin vás stálo připravit všechny ty kompromisní pozměňovací návrhy. Pravděpodobně 100 hodin. Dobře, takže děkuji všem zúčastněným, děkuji stínovým zpravodajům, ne pouze zpravodaji samotnému, ale i stínovým zpravodajům. Děkuji vám eh, za to, že jste tak intenzivně pracovali na kompromisních pozměňovacích návrzích. A tím se dostáváme k další velmi důležité věci. Je to zpráva pana Dária Tamburána o označování energetické účinnosti štítky. Zrušení směrnice z roku 2010. Kompromis 1 in favor. Kompromis 1, kdo je pro? Let us start. Let us start then. Začněme, prosím. Máme dva kompromisy. Um, C a 1 dohromady, C a 4A dohromady. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A doplnění 1 ke prvnímu kompromisu. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Ehm, druhé doplnění, dva pozměňovací návrhy, 3, 1, 4 a 3, 6, 5. Kdo je pro, proti, ověříme. Takže dva pozměňovací návrhy a doplněk 2, je to zamítnuto. Takže jdeme na další stránku. 3, 1, 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 16, pozměňovací návrh Envy, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 338, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Šest, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 3.8, eh, eh, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Doplněk 1 ke kompromisu 3a, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Takže doplnění číslo 1 ke kompromisu 3a, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3b, kdo je pro? Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh od EPP. Ústní pozměňovací návrhy a možná, že někdo by mohl zopakovat tu otázku. Já se vás potom zeptám na námitky takže nejsou tam žádné námitky? Máte nějaké námitky? Pan Turmes. Ano, my máme námitku tentokrát. Ale potřebujeme čtyři poslance. Dobře. Dobře, takže tam není žádný ústní pozměňovací návrh. Eh, doplnění číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto doplněk 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, 3 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 4, 5, 2, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Ověříme. Dobře, ověříme. 452. E, Končím hlasování. A je to zamítnuto. 465. E, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to ještě jednou. 4, 6, 5. Končím hlasování. Zamítnuto opět. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Doplněk 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Eh, kompromis 8. Strana 56. Co bych měl prověřit? Doplněk 1, takže ke kompromisu 8 prověřujeme do, dodatek 1, pardon, je to kompromis 7, až při, další kompromis bude kompromis 8. Takže teď máme kompromis 7 a ověříme to. Vážení přátelé, Eh, měli bychom asi zpomalit. Takže zpomalíme. Eh, strana 42 a je to doplněk ke kompromisu 7. Okamžik, prosím. Poslední hlasování před kompromisem 8 byl doplněk ke kompromisu 7 na straně 42 a já eh, jsem to pochopil tak, že vy byste toto poslední hlasování chtěli ověřit. Hlasování se nachází na straně 42. Patricie. A, takže doplnění kompromisu 7, kompro, doplnění 1, kompromis sedm Doplnění číslo jedna Protože eh, jsem zjistil, že máme různé stránkování. Takže prosím, máme tady eh, doplnění ke kompromisu, doplnění číslo jedna ke kompromisu sedm Zahajuji hlasování. Všichni to pochopili, dobře, eh, hlasování je u konce a bylo to schváleno. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. schváleno. Doplnění číslo 1 u kompromisu 8. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. A bylo to schváleno. Jdeme k doplňku 2. Doplnění číslo 2. Ke kompromisu 8, protože stránky se různí. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. Schváleno. Doplnění 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A je to zamítnuto. Teď 615, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověříme 615. Končím hlasování. E, eh, 609. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 609. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti. Stačili se schváleno. Doplnění 1 k kompromisu 9. Kdo je pro? Proti. Ověříme. Je doplnění 1 je to doplnění jednak ke kompromisu 9, hlasování u konce. Doplnění číslo 2 ke kompromisu 9, proti, pro, proti, zdrželi se, prověříme. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Doplnění 3 ke kompromisu 9, kdo je pro? proti, zdrželi se a je to zamítnuto. Doplnění 4 ke kompromisu 9, kdo je pro, proti, a zamítnuto. Kompromis 9, pardon 10, kdo je pro, proti, zdrželi se 128, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se a ověříme. 128 ověříme. Pravděpodobně bude zamítnut, ale pro jistotu prověříme. Zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 629, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 631, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. 631. Prověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 635, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 358 a pozměňovací návrh 100, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Je to pozměňovací návrh 100 a 358. Pozměňovací návrh 100 a 358. Končím hlasování. Uh, eh, 638, druhá část, kdo je pro? Proti? A je to zamítnuto. 638, druhá část. Končím hlasování. Zamítnuto. 639, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 646, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 659, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. E, doplněk 5b, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, prověříme. Doplnění 5b. Končím hlasování. Zamítnuto. to. 517, doplnění 6. 517, doplnění 6, e, kdo je pro? Proti e, zdrželi se schvál... zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. Kompromis 14, kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. Kompromis 15, kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. Kompromis 16, kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. kompromis anex. Pro, proti. Musíme to ověřit. Hlasování u konce. A je to schváleno. Poznávací návrh 109, kde je pro? Proti? Opět ověříme. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 685, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Eh, uzavírám hlasování. Zamítnuto. Eh, kompromis R1. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis R2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis R4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis R5, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis R7, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis R8, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis R9, kdo je pro, proti, zdrželi se eh, schváleno. Kompromis R10, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Doplnění kompromisu R10, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis R11, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis R11A, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis R12, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis R13, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis R14, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis R15, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis R15A, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis R16, kde je proti, zdrželi se schváleno. Doplnění, kdo je pro, proti, ověříme. Ale asi to bude tady schváleno. Ovšem, tady hlasujeme a bylo to schváleno. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? proti, stačili se zamítnout Kompromis R17, kdo je pro, proti, stačili se schváleno. Poslanecí návrh 23, stažen, to je informace pro vás, ten byl stažen, takže přecházíme k 285, kde je pro, proti, stačili se raději ověříme. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto 286, kdo je pro, proti, stačili se, ověříme 286, ověřujeme 286, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis R19, kdo je pro, proti. Zdrželi se, ověříme ještě jednou. Končím hlasování. A je to schváleno. R20, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Vy vidíte, že tady mám nápoj a, že, a závidíte mi to. Já jsem to pochopil. Kompromisu R21 pro, proti, drželi se schváleno. 30, kdo je pro, proti, drželi se zamítnut. Kompromis R21, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď eh, závěrečné hlasování, velmi důležité. Eh, závěrečné hlasování o sadě poznacích návrhů, které byly přijaty. Teď zahajujeme hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. A teď hlasování o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. 63 bylo pro a Nikdo nebyl proti, nikdo se nezařadil. Mohu požádat o minutovou přestávku předtím, eh, než půjdeme k rozhodnutí o tom, jak budeme hlasovat o mandátu? Dobře, máte dvouminutovou přestávku. It will be one voting. One... Už čeká pouze jedno hlasování. This file. Jedno hlasování k této věci. If, if not 34.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 Měli bychom tedy přikročit k závěrečnému hlasování o interinstitucionálních vyjednáváních. Budeme hlasovat elektronicky. A já zahajuji elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Prosím, Hlasujte nyní a nyní končím hlasování. Kolegyně a kolegové, vydržte chviličku. Dovolte mi říct si následující. Na výboru ITR máme 67 plnoprávných členů. 50 67 je 33,5. To znamená, že potřebujeme 34 hlasů, které by byly pro, aby to byla většina. Protože to má být většina všech členů výboru ITRE, nikoli většina přítomných, ale většina z počtu plnoprávných eh, členů výboru ETRE. E. Tak to je to v našem jednacím řádu a to nemůžeme změnit. Takže to půjde na plénum. Takže to není mandát pro vyjednávání v trialogu. To je vše, protože my jsme přijali ten návrh legislativní usnesení, tam bylo nějaký 60 6, 67, 0 0, takže ten výsledek byl skvělý, ale půjdeme eh, nejprve na plénum, nepůjdeme rovnou k třístranému vyjednávání. Děkuji vám. Nyní přistoupíme k poslední zprávě. To je rozpočet na rok 2017, mandát k zahájení třístranných jednání a probereme to po jednotlivých bodech, abychom to stihli dotáhnout co nejdříve. Kompromis jedna, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dva pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis tři pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 8, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička, druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto, kompromis 3a, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 14, eh, pro, proti, zdrželi se, přijato, 15 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato, 17 pro, proti, zdrželi se, přijato, 19 pro, proti, zdrželi se, přijato, 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 22 pro, proti, zdrželi se, přijato 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 24 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato 28 pro, proti, zkontrolujeme 28.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 Uh, let us go uh, to... Dámy a pánové, nyní se podíváme na balíček týkající se oběhového hospodářství, ve které máme čtyři body. Kdybyste své úžasné diskuse EPP mohli ukončit někde jinde, kolegyně a kolegové, potom byste se zasedalo o něco snáze, pokud by váš diskuzní kroužek opustil místnost a diskutoval jinde. Vážení přátelé, poradci z EPP, pokud byste mohli odejít kam si jinam, vyřizovat své záležitosti tam, bylo by to pěkné. Dámy a pánové, máme zde důležité téma balíček oběhového hospodářství. Máme zde vlastně čtyři legislativní akty a máme zpravodaje a stínové zpravodaje u každého z těchto témat a máme hodinu 30, možná ještě i do 10 minut déle. A předem se omlouváme tlumočníkům pokud skončíme možná ve 12.40. Ale pokusíme se být co nejrychlejší. Dámy a pánové, jsou čtyři návrhy z komise, které obdrželi tři zpravodajové z ITRE a někteří stínoví zpravodajové. Části se to překrývá Máme zde 21 stínových zpravodajů, takže jejich řečnická doba je omezená asi tak na minutu a půl a prosím počítejte s tím, protože máme mnoho stínových zpravodajů. Na začátku budeme mít projevy tří zpravodajů. Pan Fedele zastupuje pana Peličku a představí nám dvě záležitosti, nikoli jednu, ale dvě. A pan Poché a pan Ferreira budou potom dalšími řečníky a odprezentují každý jedno ze zpráv. Takže pan Federli, pokud by možná na nějakých o nějakých sedm nebo osm minut hovořil o něco déle, takže máte na ty dvě témata 8 minut. Děkuji. Pane předsedo, pokusím se být stručný. Pan Telička se bohužel omlouvá, nemůže to být, ale zaslal připomínku písemně. Pokud jde o vozidla a baterie. Milí kolegové, dovolte mi, abych eh, tady zaslal svoje stanovisko eh, k bateriím. Tady hovořím jménem pana Telička, Teličky. Cílem eh, tohoto dokumentu bylo poskytnout komplexní legislativní dokument. Cílem zprávy pana Teličky bylo spíše nastolit otázky na témata, které ne, která nejsou eh, v návrhu komise dostatečně pokryta, tak aby tu byla koherentnost mezi eh, jednotlivými částmi takzvaného balíčku o odpadech. Je potřeba tu legislativu vidět komplexně. Eh, je potřeba se soustředit na oběhové hospodářství. Eh, pokud bychom to špatně interpretovali, tak by to bylo zavádějící. Pan Telička podporuje koncept, který se snaží do budoucna vytvořit naprosto nový průmysl, pokud najdeme správnou rovnováhu. Dovolte mi, abych zdůraznil několik bodů ve zprávě pana Teličky. Často hovoříme o správných pobídkách, tak aby eh, z hospodaření s odpady fungovalo dobře, nicméně to v návrhu komise chybí a proto pan Telička rozhodl, že opětovně zavede seznam eh, ekonomických pobídek, které budou moci členské státy využít k tomu, aby dosáhly cílů v rámci legislativy o odpadech a oběhovém, oběhovém hospodářství. Eh, je to možno chápat jako eh, přílohu ke všem směrnicím tak, aby bylo dosaženo koherentnosti. Eh, tří Oddělený sběr odpadu nebude efektivní, pokud nebude následovat správné nakládání s odpady a proto pan Telička vyzývá komisi, aby zavedla standardy pro nakládání s odpady a aby tyto standardy byly e, závazné. Není to úplně nové, ale jdeme o krok dále než komise. Kromě toho navrhujeme, aby tyto standardy, které jsou již v některých členských státech e, závazné, byly e, závazné pro všechny Eh, zúčastněné subjekty. To by tedy zajistilo eh, rovné podmínky pro všechny a zamezilo rizikům pro životní prostředí a zdraví. Kromě toho pan Telička chce nadhodit, nadhodit ještě jeden bod, který je v této souvislosti velmi důležitý. Balíček o odpadech se nezabývá přepravou odpadů budeme nepochybně muset zavést mnohem efektivnější systém pro nakládání s odpady, ale zároveň nechceme podniky zbytečně administrativně zatížit. To znamená, že eh, bude potřeba to v rámci jednotlivých členských států řešit a pan Telička prosí, aby komise vzala tuto věc v potaz, až bude revidovat eh, směrnici o eh, přepravě odpadů. Je potřeba se důraz, důrazně zaměřit na provádění legislativy a na eh, dodržování interinstitucionální dohody o lepší legislativě. Kromě toho pan Telička zdůrazňuje, že by měla být poskytnuta základní informace o změně eh, chování spotřebitelů a eh, to také bude základ pro výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy a institucemi. A nyní tedy reforma týkající se skládek. Pan Telička k tomu říká ve své zprávě následující. Ehm, Jeden eh, z návrhů usiluje o vytvoření komunikační platformy, aby se podpořila výměna informací a nejlepších praxí mezi členskými státy a různými odvětvími hospodářství, včetně odpadového hospodářství a finančního sektoru. Vytvoření komunikační platformy by umožnilo upozorňovat na nové průmyslová řešení a, a, a eh, informovat o a, eh, kapacitách, které jsou k dispozici. A, a potom by se vlastně tady uvolnily také finanční prostředky, to je velice důležité pro přechod. Dále chce vyzvat komisi nebo zdůraznit výzvu komise tak, abychom tady měli cíle, pokud jde o celkové množství odpadu, které může být odkládáno na skládky na kilogra- v kilogramech na osobu. A, a také e, by tady měl být e, pokrok, pokud jde o zabraňování, o od, vzniku odpadu. E, dále by to přispělo ke snižování celkového množství odpadu, které vzniká každý rok. Dále by také rád podpořil Um, um, zákaz, pokud jde uh, o um, některých, tedy ukládání na skládky bioodpadu, ale to bude více rozepsáno uh, v rámci o odpadu. Je tady celá řada věcí, na které bych chtěl pan Telička upozornit, ale jeho podklady jsou poměrně stručné, i když eh, konzistentní. Eh, pan Telička se ještě jednou omlouvá za to, že nemohl být eh, osobně přítomen na této rozpravě. Děkuji. Děkuji kolego za vaši prezentaci těchto dvou složek a nyní Eh, přejdeme ke zprávě pana eh, Miroslava eh, Pocheho. To je změna směrnice z roku 2008 98. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, evropské hospodářství přichází skrze odpadové toky o značné množství druhodních surovin. Současný stav nakládání s odpady přináší jak značné ekonomické ztráty, tak výraznou zátěž pro životní prostředí. Neustále rostoucí poptávka po surovinách sama o sobě zvyšuje tlak na obnovitelné i neobnovitelné zdroje a na kon, druhém konci lineárního eh, modelu eh, nakládání s odpady, eh, pak skládkování nebo spalování, které má vliv na zdraví místních ekosystémů, kvalitu vod a ovzduší. Ročně vyprodukujeme kolem 2,5 miliardy tun odpadu a jestliže z tohoto množství se opětovně využije nebo je recyklována přibližně pouze třetina, tak je to podle mého názoru naprosto nedostatečné. Ve svém návrhu stanoviska vycházím především z dlouhodobé pozice Evropského parlamentu, který volá po co nejambicioznější odpadové politice, e, proto také navrhuji řadu změn, e, které jdou dále než prosincový balíček e, k oběhovému hospodářství. Komise v řadě důležitých otázek totiž nepřišla s mnohem, totiž přišla s mnohem měkčími opatřeními, která neodpovídají našim možnostem ani skutečné potřebě omezit množství odpadů, který končí na skládkách nebo ve spalovnách. Eh, návrh stanoviska se zaměřuje na několik klíčových oblastí, ve kterých chce zesílit směrnici o odpadech. Eh, za prvé se jedná o definice, eh, které by podle mého názoru měly být jednoznačnější a také by měly být maximálně harmonizované. A to nejen v případě komunálního odpadu, ale dalších druhů odpadů nebo jednotlivých aktérů a procesů, které se do nakládání s odpady zapojují. Proto předkládané stanovisko obsahuje nově definici průmyslového odpadu a komerčního odpadu, který vzhledem ke svému objemu představuje podstatnou část odpadu produkovaného v Evropské unii. Podobně navrhuji rozšířit směrnici o definici potravinového odpadu, který svým objemem sice nedosahuje takových měřítek, ale předcházení jeho vzniku bude mít pozitivní vliv eh, nejenom na životní prostředí, ale nižší spotřebu energií v zemědělství a celém obchodním řetězci. Další novou definicí je vyhazování odpadu nebo littering, což je celoevropský problém, který nemůžeme eh, přehlížet. Revize směrnice otevírá příležitost, jak zlepšit informovanost spotřebitelů, ale také zvýšit odpovědnost výrobců eh, a prodejců za to, jak s, nakládaným, eh, jak s jejich zbožím je nakládáno po tom, co je použito. Pokud by se například výrobci měli více podílet na nákladech na umistování odpadkových košů, tak bude, budou mít mnohem větší motivaci vyhazování odpadků předcházet. Eh, druhou oblastí, kde návrh komise je nedostatečný a nekoresponduje s pozicí Evropského parlamentu, je nastavení jednotlivých cílů. Proto navrhuji zvýšit závazný cíl na recyklaci a znovuvyužití komunálního odpadu na 70 do roku 2030. Nově by byl také zaveden cíl pro regeneraci eh, odpadních olejů, a to by výši 60 do roku 2020 a 85 do roku 2030. V neposlední řadě je podle mého názoru nezbytné úplně zamezit vzniku potravinového odpadu. Návrh komise je v tomto ohledu velmi vágní. Třetí klíčovou oblastí je metoda výpočtů. Podle mého názoru je totiž nutné zajistit, aby údaje, eh, která, koneč, která konečná metoda vyprodukovala, byla porovnatelná mezi jednotlivými členskými státy. Proto také navrhuji vypustit z výpočtu hmotnost výrobků a jejich částí připravených eh, k opětovnému využití v daném roce, a proto, protože by to mohlo výsledně, eh, výsledná data velmi zkreslit. Zároveň pak nepovažuji za vhodnou metodu výpočtu založenou na produkci odpadu na jednoho obyvatele. Ale vnímám, že tato metoda může být pro některé kolegy velmi atraktivní v tuto chvíli však nemáme k dispozici žádné analýzy, které by posoudily dopady této metody, proto bych spíše navrhoval, abychom vyzvali Evropskou komisi k předložení takových analýz pro následnou revizi směrnice. Samozřejmě stanovisko navrhuje řadu dalších změn, například posílení ochrany spotřebitele, což komise do značné míry opomíjí. Přitom zajištění dostatečného přístupu k systému sběru odpadů je jedním z předpokladů, aby takové cíle byly dosaženy. Větší pozornost by také měla být eh, věnována předcházení vzniku odpadů eh, prostřednictvím vytváření motivačních programů nebo informačních kampaní zacílených na spotřebitele. Na závěr bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich podněty. Zároveň věřím, že se nám podaří v následujících jednáních eh, skupiny stínových zpravodajů dosáhnout takového kompromisu, eh, který nabídne dostatečně ambiciozní základ pro eh, jednání s radou. Máme totiž jedinečnou příležitost, aby odpadové hospodářství v Evropské unii nebylo pouze o nakládání s nepotřebným materiálem, ale přispívalo k hospodářskému růstu konkurenceschopnosti Unie. Děkuji za pozornost. Děkuji bardzo představ... Děkuji, pane kolego, za to, že jste nám představil svou zprávu o tedy obalech a obalových odpadech. To je, pardon, teď máme další zprávu obaly a obalové odpady a to je pan Joe Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Ehm, jedná se o takové obecné eh, zvážení návrhu komise. Komise ve svém návrhu směrnice předkládá určitá opatření, pokud jde o obaly a obalové odpady a obecně se domnívá, že bychom měli zacházet dále, pokud jde o plán využívání zdrojů, tak aby to bylo efektivní. Eh, to může mít dopady ekonomické, sociální a environmentální. Je velice důležité nakládat dobře se zdroji a odpadem, tak aby se zvýšila efektivita využívání zdrojů. A tady proto eh, skutečně je potřeba se zaměřit na eh, oběhové hospodářství. Recyklace přináší jasné výhody, pokud jde o zhodnocení, ale není to proces, který by mohl probíhat kontinuálně. Tady není vždy možné produkty eh, v každém případě recyklovat. Ehm, tam eh, je potřeba ty věci řešit celistvě. Tady ovšem se jedná o dobrý směr, kterým musíme pokračovat. Obecně návrh komise eh, je ehm, zaměřen tedy na ehm, ambicioznější cíle při recyklaci ve srovnání s nějakými eh, konkrétními specifickými ehm, pravidly, pokud jde o obalové odpady a v podstatě jsou tady určité výpočty, pokud jde o cíle. Jde o harmonizovaná pravidla pro výpočet dodržová, míry dodržování cílů. To stanovisko, které vám bylo předloženo, eh, to je v podstatě pozitivní, souhlasíme s těmi cíly, ovšem vkládáme tam ještě celou řadu um, aspektů, které jsou pro nás důležité jde o to, abychom uznali, e, že jsou tady určité nedostatky, pokud jde o to, co členské státy dělají ve srovnání s cíly. Každý členský stát musí vyvinout jiné úsilí, aby dosáhl cílů, které byly vytyčeny. Návrh uznává, že mnoho členských států zatím ještě zcela nezrealizovalo infrastruktury pro nakládání s odpady, které by byly zapotřebí. A proto je potřeba eh, ty cíle nespochybňovat, ovšem je, mm, je potřeba, aby byly do jisté míry pružné, na nějakou dobu, tak aby byl čas na to tyto cíle realizovat. A to také navrhujeme v našem eh, stanovisku. Musíme umožnit určité výjimky při aplikaci eh, cílů. Potřebujeme nové výjimky, a to za určitých podmínek, které jsou striktní, přísné, Tedy pokud chcete získat výjimku, musíte splnit celou řadu předpokladů. A přihlíž se k tomu, aby se postupně přibližovalo k naplnění cílů a také se přihlíží k doporučením, které budou stanoveny ve zprávě o, o e, předčasném, o včasném varování. Měly by tady být eh, cíle pro jednotlivé členské země a také eh, různé podmínky. Další věc, která je v návrhu stanoviska, eh, to je rozšíření zodpovědnosti producenta. Tady je potřeba zaměřit se samozřejmě na vyhýbání se vzniku odpadů, e, na recyklaci a opakované využívání e, odpadů, buď spotřebiteli nebo jinými stranami. A jsou tady odkazy, nové odkazy na tento princip rozšíření zodpovědnosti výrobce. Musíme říci, že velmi často to není eh, konečný spotřebitel, který si, ten si většinou nevybírá odpady. Takže tady je potřeba rozšířit eh, zodpovědnost eh, spotřebitele. Takže potřebujeme ambicioznější cíle, k tomu potřebujeme nové prostředky. Evropská unie musí tedy posílit prostředky, které dává členským státům, aby naplnili eh, cíle a požadavky. Je tady eh, také mít různé pobídky pro průmysl, aby se zajímal o obaly a jejich opakované využívání. Musíme zde přinést přidanou hodnotu Měly by tady být takové podmínky, za kterých je možné výhodně nakládat s obaly. A jsou tady podmínky environmentální, sociální a ekonomické. Děkuji. A nyní eh, můžeme přejít ke stínovým zpravodajům. Ovšem předtím bych chtěl přivítat našeho hlavního zpravodaje za výbor ITRE, eh, náhradního člena našeho výboru. Vy si vezmete slovo, pardon, je to člen výboru INTA a je to paní Bonafe a ona je zodpovědná za všechny složky, jakožto hlavní zpravodajka ve výboru ENVY a vy jste také náhradní členkou ve výboru ITRE, takže dostanete také slovo po té, co promluví všichni stínoví zpravodajové. Děkuji a slovo má pan Royal. E za EPP. Zu welchem soll ich reden? Also zu meinem. K čemu mám hovořit? Dobře. K, k obalu. Pouze několik málo komentářů. Já si myslím, že ta rozšířená odpovědnost výrobce je dobrá věc, ale E, jsou důvody, proč bychom se tomu měli věnovat ještě jednou. Již v té rámcové směrnici o odpadech to existuje, to znamená, že už to platí a kromě toho existují fungující systémy v tomto smyslu a e, to bychom tedy měli zmínit. Pokud jde o flexibilitu pro členské státy, tak určitě můžeme pouze v podstatě říci, že to je rozumná věc, ale že si musíme dát pozor na to, abychom nezašli příliš daleko, protože tady musí být zajištěna srovnatelnost. Flexibilita existuje díky systému eh, včasného varování, který, který zavedla komise. Komise tři roky před uběhnutím lhůt vydá varováním. Myslím si, že té pružnosti nesmí být mnoho, aby se nestratily pobídky. Kromě toho eh, revize cílů pro recyklaci po roce, já si myslím, že ten cíl je v podstatě v pořádku, ale v tuto chvíli ještě nemůžeme říci, proč byl, eh, jestli byly eh, dobře stanoveny ty základní cíle. To se ukáže teprve v praxi po té, co nazvíráme zkušenosti a poté, co tedy zavedeme nové definice a nové výpočty, mohli bychom navrhnout, že teprve rok po realizaci nebo prosazení revize bychom eh, tedy toto zhodnotili. Kromě toho mám problém s se zavedením pojmu produkty. Nevím, proč to tady musí být doplněno. Produkt eh, není tedy nic, eh, co by člověk vyhodila, co už nepotřebuje, to není ob, eh, odpad, to znamená, že tady bychom pravděpodobně měli eh, zvolit jiný pojem. Pokud jde o metodu výpočtu, jestli to bude fungovat a jestli to je správné nebo ne, to závisí na tom, jak eh, tedy budeme jak definujeme tedy přípravu na nebo další použití. Pokud všechny podniky, které se zabývají eh, recyklací, musí, budou moci zavést eh, nová měřítka, tak je otázka, jestli je to potřeba nebo jestli je to příliš a jestli je to přílišný akcionismus. Kromě toho jde o informační systémy a o reporting, jde o to, jestli to není příliš eh, podrobné. Samozřejmě, že je potřeba srovnatelnost dat, je to důležité i pro komisi, ale myslím si, že by bylo eh, hodnější, kdyby to bylo o něco méně intenzivní. Tolik tedy k této směrnici. Paní kolegyně Záborská mě požádala, abych eh, přednesl její myšlenky k rámcové směrnici o odpadek. Mám to učinit nyní, anebo se mám přihlásit později? Dobře, takže se přihlašte pak ještě jednou. Pan předseda bohužel nehovoří do mikrofonu. My bychom se prvním kole chtěli soustředit na stínové zpravodaje. Chtěli bychom se tedy soustředit na první a druhý uh, dokument. Takže pan Gierek uh, jménem SAD, prosím. Ano, děkuji. Téma, kterým se mám zabývat, se týká třemi, tři, třech druhů odpadu, to znamená použité baterie, Eh, vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory. Musím říci, že pro každý druh odpadu potřebujeme zvláštní přístup, protože s každým odpadem je potřeba jinak nakládat, jinak ho používat po ukončení životního cyklu. Eh, již delší dobu jsem se tím zabýval. Jsou to směrnice a já jsem se snažil zjistit, kde jsou jejich slabá místa, kde bychom tyto směrnice mohli zlepšit. Pokud jde o odpad z automobilů, tak eh, mohu v tuto chvíli konstatovat, že jsou to tedy právní problémy a je tu eh, neoficiální trh pro eh, rozkládání aut. Tento eh, trh je poměrně závažný a nebo významný a musíme konstatovat, že použité části následně mohou být prodávány a mohou představovat riziko v provozu. To znamená, že to je podle mého názoru první priorita, která si zaslouží naši pozornost. Měli bychom mít záznamy o vozidlech, tak abychom věděli, kolik aut vstupuje na trh a to musí eh, tedy odpovídat záznamům o počtu aut, která zůstávají v provozu. A díky tomu získáme eh, jasný, jasnou informaci o počtu aut, které se stahují z provozu. V tuto chvíli funguje černý trh a to musíme změnit. Na to se musíme zaměřit. Pokud nějaký, nějaký automobil je považován za odpad, tak musíme zajistit to, jak se s ním nakládá. To je tedy slabé místo současné praxe. Pokud jde o baterie, tak mohu konstatovat, eh, že 96 že 96 baterií používaných v Evropské unii obsahuje olovo. E, problém jako takový nastává e, z ekonomického hlediska. Olovo dovážené z Číny je v tuto chvíli tak levné, že se nevyplatí ty použité baterie zpracovávat, protože se to zkrátka z ekonomického hlediska nezhodnotí. To znamená, že e, použité baterie jsou všude tam, kde by být neměly. Pokud jde o domácí spotřebiče, tak k tomu bych rád řekl, že ta, ten Elektronický odpad je velmi zásadní. Musíme se zaměřit na to, jak je schromažďován, jak je následně ukládán. Musíme stanovit právní podmínky a musíme připravit lepší ekonomické pobídky, tak aby toto zařízení bylo někde ukládáno a následně zpracováno řádným způsobem. Největší problém, který nastává se zpracováním, se týká elektronického odpadu. Běžně je to tak, že tento odpad se posílá na e, Dálný východ, kde je energie e, levnější a kde si e, nikdo nedělá starosti s ochranou životního prostředí. Problém ovšem musíme nějak řešit. Musíme se zabývat tím, jak je tedy tento elektronický odpad eh, odvážen z Evropské unie směrem na Dálný východ, jakými kanály se tam dostává. Především bychom se měli zabývat postupy a technologiemi, které se používají při nakládání s tímto elektronickým odpadem. To je to nejdůležitější. Děkuji. Ano. Čtu. A pořád tady máme to téma, kde je zpravodajem pan Telička a pan Fox, který zastupuje EKR, je tam stínovým zpravodajem. Děkuji, pane předsedo. Má skupina je pro ekonomické využívání zdrojů, eh, včetně, eh, tedy, aby se to Eh, dělo v členských státech. Budu hovořit za všechny naše kolegy. Děkuji zpravodajům za, stínovým zpravodajům za jejich práci. A naše skupina má několik výhrad, pokud jde o ten přístup v návrhu komise a také v návrhu zprávy. Přáli bychom si přiměřený přístup, který bude zohledňovat všechny důležité otázky. Naše skupina podporuje vylepšení nakládání s odpady, zvýšení energetické efektivity eh, a snížení Eh, naší závislosti na eh, dovozech. Vidíme tady určitý environmentální a ekonomický potenciál, to by se měly všechny členské státy uvědomovat. Z tohoto důvodu podporujeme, abychom vytvořili realistické cíle, ale nechápeme, proč by se tady měly vytvářet dva ambiciozní eh, cíle a zároveň se přidělaly výjimky členským státům. Tyto návrhy by měly být brány vážně, pokud bychom řekli, nebude to bráno vážně, když říkáme ano, máme tady přísné cíle, ale nevadí, když se lžete, dostanete výjimku. Komise by měla vysvětlit, proč se rozhodla pro takový přístup. Nebylo by lepší stanovit realistické cíle, zajistit, že budou splněny předtím, než stanovíme nové? Jak komise eh, identifikovala členské státy, které by měly dostat výjimku, tak jak je to uvedeno eh, v odstavci 11.3 eh, směrnice o odpadech? V mnoha dalších opatřeních, které navrhuje zpravodaj, není jasné, jaké jsou tady úvahy, pokud jde o dopad těch opatření, anebo jestli jsou opravdu potřebné. Pokud jde například o, o odpadový eh, olej, tak tady bychom si přáli pečlivější zvážení dopadu, jaký to bude mít na eh, průmysl spotřebitelích a mm, eh, lokálních orgánech. Přáli bychom, aby přínosy vyvažovaly náklady a břemeno na průmysl. Zejména se to týká malých a středních podniků. Máme stejné obavy, pokud jde o ty dodatečné cíle, změnu cílů, potom povinnost povinná rozšířená eh, zodpovědnost producenta a mnoha další opatření. Chtěl bych vyzvat zpravodaje, aby spočítal, kolik různých cílů tady má být stanoveno. Je jich tolik, že kdokoliv mimo instituce se v tom ztratí. A eh, je to tak složité, že to vlastně zabrání eh, nebo sníží harmonizaci. Evropský průmysl už dlouhou dobu volá po jedné věci a to jsou srozumitelné cíle, které nebudou měněny eh, každých pár let ve chvíli, kdy komise předloží nějaký nový návrh. V tomto ohledu eh, máme obavy, pokud jde o návrh komise eh, ve souvislosti s aktiv přenesené pravomoci a pří, přímé pravomoci. To vytváří velkou nejistotu u průmyslu, jak jsme to viděli i v dalších oblastech, jako je nařízení REACH. Tato ustanovení byla v minulosti velice problematická a není přijatelné, aby komise pravidelně revidovala seznam kritických surovin a nebo vytvářela seznamy odpadu, aniž by tady byl řádný legislativní proces. A dále spochybňujeme, proč rozšiřovat eh, působnost eh, třeba průmyslového odpadu a obchodního eh, odpadu. Tady už se velmi často tyto materiály recyklují kvůli ekonomickým podnětům. Měli bychom se zaměřit spíše na městský odpad. To je skutečná výzva. Dále bychom chtěli, aby se více zvažoval praktický dopad navrhovaných změn. Tato legislativa velmi zasáhne velkou část průmyslu průmyslu a e, také e, e, místních orgánů, každodenní život spotřebitelů. My si myslíme, že tady by ambice měla být vyvážena s praktickými dopady. Děkuji. Kolik? Děkuji. A slovo má pan Javor. prosím, ehm, nevím, jestli si budete přát rozdělit vaši zprávu, protože vy jste vlastně stínovým zpravodajem ke všem těm čtyřem zprávám. Možná, že byste se mohl vyjádřit eh, k té první a druhé věci, tam, kde je zpravodajem pan Telička a v tom druhém kole se potom můžete vyjádřit k těm dvěma dalším věcem. Mm, děkuji, ano, budu se držet vašeho doporučení, pane předsedo. Zaměřím se tedy na ta dvě témata pana teličky. Co se týče těch skládek, tak eh, chci říci, že spolu se spravodajem a stínovými spravodají máme mnoho společného, co se týče návrhu komisy a mnoho z návrhů pana zpravodaje podporuji. Nejprve bych rád zmínil to oddělený sběr bioodpadů, který by měl být eh, povinný a také už to zmiňoval pan Federli, který zde zastupoval pana Teličku a myslím si, že by tedy takovýto povinný systém měl být eh, zahrnut s ohledem na bioodpady. Potom také výzva k výměně informací a osvědčených postupů a význam inovací, inovativních postupů a podpora synergií. V oblasti otázek skládkování je zde celá řada zajímavých iniciativ z jednotlivých států a proto je důležité podporovat vzájemnou výměnu informací. A nejenom v této oblasti, ale obecně u odpadu otázka kvality a konzistentnosti dat. To je opravdu klíčová otázka. A měla by se zajistit eh, mimo jiné harmonizací metodologií a definic. A momentálně o těchto tématech eh, diskutujeme separátně, ale jde o to, aby zde opravdu byla zajištěna ko- koherentnost, protože se navzájem mohou svým způsobem podpořit a jde o to, abychom zde neschválili také nějaká e, ustanovení, která by pak šla proti sobě, takže zde je důležité nastavit zde opravdu e, konzistentní a koherentní systém. A těm dalším tématům se ještě vrátím v souvislosti s elektronickým odpadem. Eh, přeprava odpadu, to je důležité téma nejenom v boji proti eh, nelegálnímu vyvážení odpadu, ale také zde dochází běžně k daňovým únikům a podvodům a také jsou to ekologicky škodlivé aktivity, kdy se například eh, vyváží odpad do nových členských států. A v této souvislosti je důležité zmínit to, že v souvislosti se skládkováním nestačí jenom proti němu bojovat, protože samo o sobě to může vést k tomu, že nebude odpad snižován, ale že se půjde jinými eh, cestami, které nejsou cílem balíčku oběhového hospodářství. A proto musíme také usilovat o eh, naplňování cílů snižování produkce odpadu. A co se týče elektronického odpadu, baterií, mám na to asi 20 vteřin. Zde opět chci zdůraznit význam spolehlivých statistických dat a harmonizované metodologie i definic v oblasti baterií a elektronického odpadu, které zatím chybí Eh, vyvážení odpadu. V této oblasti již bylo zmiňováno zvláště vyvážení mimo EU, ale i v rámci EU. Takže to je téma, které je třeba řešit velice striktním způsobem, aby zde nedocházelo k nekontrolovanému vývozu odpadu. A potom ten, ta, do, do, to příloha o těch různých nástrojích eh, by se měla týkat eh, všech eh, typů odpadů. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. A nyní kolega Silipiotis. Opět bych vás požádal, kdybyste nejprve pohovořil o těch dvou tématech a potom v druhém kole byste se věnoval tomu třetímu a čtvrtému. Pokud to chcete říct všechno najednou, samozřejmě můžete také. Ne předsedo, nechci hovořit dlouho. Chci se vyjádřit pouze ke změně té směrnice o odpadek, protože na pořadu jednání je to uvedeno jako první téma. Já jsem také stínový zpravodaj, to znamená, že bych chtěl něco říci o změně směrnice 2008-98 o odpadech. Nejprve bych chtěl eh, poděkovat panu zpravodaji, panu Miroslavu Pochemu. On předložil návrhy, které návrh komise vylepšují. My jako GUE se domníváme, že změnit, změna směrnice by měla vést k lepšímu využívání zdrojů a cílem by samozřejmě měla být ochrana životního prostředí a ochrana lidského zdraví. Lepší kvalita života a musíme samozřejmě učinit mnoho pro to, abychom těchto cílů dosáhli. Pro nás je důležité to, aby se posílilo eh, předcházení vzniku pro, eh, odpadu. Musíme in, organizovat informační kampaně a musíme podporovat také recyklaci. Kromě toho jsou, je důležitá posílená odpovědnost výrobce. Je potřeba posílit veřejnou kontrolu. a tím tedy bránit znečišťování životního prostředí. Kromě toho je potřeba přijmout opatření i v oblasti energetiky a musíme se zaměřit také na sanaci půdy. Důležitou roli v, té, v této souvislosti musí sehrát obce. Nám se velmi líbí to, že jsou tu uvedeny nové prvky, které jsou součástí odpovědnosti výrobce. Kromě toho jsou posílena práva spotřebitelů. Jde například o to, že je tu zaručen bezplatný přístup k systémům recyklace Kromě toho bychom rádi vyzdvihli ještě jednu věc. Ne všechny členské státy mají stejné problémy a nemají stejnou výchozí pozici proto, aby mohli dosáhnout stanovených cílů. Jde mi především o ty členské státy, kterých se nejvíce dotkla neoliberální politika a úsporná opatření. Tyto státy mají před sebou obrovské problémy eh, do čelí velké krizi a obyvatelstvo je velmi chudé a proto je důležité, aby byly použity prostředky ze strukturálních fondů a abychom těmto státům pomohli, tak aby mohli vybudovat eh, infrastrukturu, která zaručí nakládání s odpady a recyklaci. Je tady potřeba, aby využili těchto možností A my jsme tady v tomto smyslu sepsali naše pozměňovací návrhy. Ano, děkuji vám, pane kolego. A nyní se dostáváme ke druhému kolu. Mám na seznamu čtyři stínové zpravodaji je nejprve paní Virkunen jménem EPP. Takže prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Ráda bych řekla pouze několik málo slov eh, ke směrnici o elektrickému odpadu eh, tedy odpadních elektrických, elektronických zařízeních, bateriích a tak dále. Eh, jde v podstatě v těch směrnicích o předávání statistických dat, což je velmi důležité, protože Spolehlivá data jsou základem pro stanovení realistických cílů pro opětovné užití a recyklaci. Víme, že stávající cíle je tedy potřeba stanovit realistické, a z toho je potřeba odvodit cíle pro budoucnost. Proto je tedy jedna z nejdůležitějších věcí, aby eh, všechny členské státy používaly stejné metody a aby eh, aplikovaly stejné eh, postupy aby zasílali stejná statistická data, to znamená, že je důležité, tak abychom, eh, abychom se na to soustředili, navrhuje to i komise. Pan zpravodaj Telička odvedl dobrou práci na těchto návrzích, ráda bych mu poděkovala za všechno, co pro to udělal. EPP mm, souhlasí s většinou jeho iniciativ. On jako eh, zpravodaj řekl, že je potřeba zajistit rovné podmínky mezi všemi účastníky eh, na trhu a díky tomu se podaří najít řešení, která budou účinná z hlediska ochrany životního prostředí, trhu i nákladů. Pan zpravodaj navrhl eh, seznam ekonomických nástrojů ke všem třem směrnicím. Hlavním hlavním myšlenkou je tedy podpora oběhového hospodářství, což je dobrá věc. Já si zároveň myslím, že je velmi dobré, aby podniky měly eh, k dispozici pobídky, tak aby mohly eh, podpořit svoje nakládání s odpady. Musíme se zaměřit na to, jakým nástrojům se tady chceme věnovat. O těch konkrétních věcech které musíme diskutovat, až e, budeme v naší práci pokračovat. EPP se domnívá, že je potřeba zjednodušit závazky pro výkaznictví, které musí tedy plnit jednotlivé členské státy klíčové je, aby všechny eh, aby tedy odpad, který je odděleně sbírán i odděleně zpracováván, protože jinak nemá smysl ho odděleně sbírat. Eh, kromě toho musíme se postarat o to, aby občané důvěřovali tomu, že oddělený sběr a recyklace mají smysl. Ano, velmi vám děkuji, milá paní kolegyně, a nyní paní Katrin van Brent, která uh, nahrazuje paní Moody. Ano, tak to je a já ji velmi ráda nahrazuji, protože nyní vyvíjí významnou činnost doma ve Spojeném království a já ráda ji zde budu zastupovat, pokud se jí podaří vyhrát v referendu. Takže ona je stínovou zpravodaj výjimkou týkající se směrnice obalového hospodářství odpadů z něj. Jde o podporu využívání recyklovaných materiálů. To je téma, které musíme řešit, protože je důležité. Pokud se mu věnovat nebudeme a ta rozšířená zodpovědnost eh, eh, producentů možná bude vést k výrobě z eh, sekundárních obalů, ale nebude zde proto trh. Takže jde o téma plastových obalů a skleněných obalů. Potom jde o to, aby obaly jako takové byly udržitelnější. Aby směrnice fungovala dobře, tak zde musí být finanční eh, podněty, aby výrobci se věnovali více udržitelným obalům. A proto bychom tedy tento režim EPR Eh, rozšířily, že eh, které by podporovaly eh, využívání méně barev a podporovaly využívání znovu naplnitelných skleněných obalů. Chování spotřebitelů je samozřejmě důležité také z hlediska tržních sil, proto bychom podporovali nový eh, design označování, které by uváděly, nakolik udržitelný je daný obal a zavedli takovou známku excelentnosti pro eh, ty nejlepší obaly z ekologického hlediska. Potom maritimní odpad takže na to bychom se zaměřili a e, snižování a zavedení závazného cíle. A e, potom recyklovatelné obaly na jedno použití. Toto je také na zvážení, proto budeme rádi, když eh, kolegové nám zde také eh, poskytnou své názory, jak řešit toto téma v rámci textu. Děkuji. Děkuji vám za vaše poznámky. Máme zde potom paní Záborskou jako stínovou zpravodajku a pan Royal, pokud vím, eh, nahrazuje paní Záborskou, je to tak? Můžete si za ní říct slovo? Ano. Děkuji, už jsem dostal papír pokusím přednést některé z jejich bodů, bohužel dnes se nemůže dostavit. Ne ve všech bodech sdílím její názor, ale jsme teprve uprostřed debaty. Ehm, nevytváření odpadů, dobrovolné indikátory by se měly zahrnout v členských státech do těch jejich programů pro bránění vzniku odpadů a myslí si, že by zde měly být ještě další hospodářské podněty potom eh, pro skládkování a spalování neposkytovat eh, prostředky EU a nebo jenom eh, velmi, za splnění velmi tvrdých podmínek. Měla by tam být jasná omezení pro skládkování a mm, spalování a neměly by tam být bioodpady. Co se týče odpadů z potravin, Eh, tak tam si přeje celoevropský cíl, k tomu já se stavím skepticky a v klidu bychom se na to měli podívat. I ona by si přála zahrnutí eh, maritimního odpadu a při rozšířené zodpovědnosti výrobce na to pohlíží pozitivněji a předkládá tam i konkrétní návrhy, Eh, národně akční plány, dobrovolné národně akční plány členských států paní Záborská podporuje, že by tedy byly takovéto akční plány, které by představily, jak chtějí státy dosáhnout příslušných cílů a paní Záborská ještě vypracuje novou definici, kterou předloží. Takže takto stručně a velice se těší na spolupráci a toto byly takové stručné poznámky, které mi dala k dispozici. Děkuji. Děkuji vám, to byly velice konkrétní poznámky od paní Záborské. A nyní má slovo pan Javor v rámci druhého kola. Děkuji vám, pane předsedo. Na úvod bych začal s těmi obecnějšími poznámkami. Za prvé, když komise před rokem a půl stáhla ten balíček o oběhovém hospodářství, přišla s takovým argumentem, že se vrátí s návrhem, který bude ambicioznější a bude také postihovat eh, tu stránku výroby v oběhovém hospodářství. Ale tento příslip nenaplnila, protože návrh komise eh, předložila parlamentu takový, který není nějak ambicioznější než ten předchozí, naopak je méně ambiciozní a nepokrývá také tu stránku výrobce, takže bohužel je mi velice eh, líto, že tam vlastně komise předkládala eh, argumenty a sliby, které nenaplnila. Druhá poznámka. Hovoříme zde o čtyřech oddělených eh, legislativních opatřeních, a opravdu je důležité, aby navzájem byly konzistentní a koherentní, aby navzájem byly provázané, aby zde nedocházelo k protimluvům v legislativě. A potom za třetí cíle, ty ambiciozní nebo realistické cíle. Na rozdíl od pozice EKR my zelení jsme toho názoru, že potřebujeme cíle, které jsou ambiciozní a které budou naplňovány. A to ve spolupráci členských států a komise a spolu s nimi musíme poukazovat na možné ambiciozní cíle a na možnosti jich eh, eh, dosahovat. Co se týče té odpadové směrnice, tam velice lituji toho, že tam v oblasti potravinového odpadu a námořní, eh, odpadu v mořích nejsou uvedené cíle, takže já navrhnu 50% snížení to, těchto typů odpadů do roku 2030, protože znečištění moří to je opravdu strašlivý problém. E, také ten obchodně průmyslový odpad e, by měl být více propracován, protože i toto je důležité téma. A odpad ze zemědělství, ten tam úplně ztrácíme ze zřetele, přičemž e, tento typ odpadu se také výrazně podílí na celkové množství odpadu, s kterým by mělo být nakládáno řádně a udržitelně. Další důležitý téma je eliminace eh, nebezpečných látek v oblasti odpadů a recyklovatelnost eh, závisí z části také na to, z čeho ten odpad je složen. A když jsou tam nebezpečné látky, tak je opravdu velice těžké tento odpad recyklovat podtrhávám také význam povinného cíle v oblasti sběru bioodpadu a kompostování. Zde bych navrhoval cíl 65 do roku 2025. A také vyzývám k tomu, abychom ambiciozněji eh, přistupovali k eh, cílům toho znovu využívání, protože to je základ oběhového hospodářství téma eh, skládkování. Musíme skládkování eh, omezit, ale nesmí to zvýšit eh, oblast spalování a chci také se zaměřit více na tu oblast výroby. Co se týče obalů, tak už to zde zaznělo ze strany zpravodaje pana Ferrery, že zde potřebujeme jasné Eh, definice a ambiciozní cíle. Co se týče cílů, tak vyzývám k recyklaci odpadů v míře 80% do roku 2030, což je v souladu v tom, s tím předchozím balíčkem uběhového hospodářství, který předložila předtím komise. Nejsem eh, eh, spokojen s tím, jak je zde definováno to znovu používání, potřebujeme zde opravdu eh, různé způsoby podpory tohoto způsobu nakládání s obaly a v neposlední řadě potřebujeme harmonizované systémy nakládání v Evropě, v EU a konzistentní označování odpadu, který by byl harmonizován v EU, tak aby spotřebitelé měli lepší přehled o tom, jak vlastně to označování odpadu funguje v jednotlivých státech. Děkuji. Děkuji. A nyní bych rád požádal o slovo paní Simonu Bonafé, aby tedy představila názor nebo mm, pozici Envy protože vy zodpovídáte za Envy za všechny čtyři dokumenty, to znamená, že eh, si vás velmi rádi poslechneme. Děkuji. Ano, děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že je to pro mě velmi důležitá příležitost hovořit ve vašem výboru, protože my budeme o celém tom balíčku v našem výboru hovořit zítra. Dovolte mi, abych nejprve pohovořila obecně o všech čtyřech směrnicích. Ne pouze proto, že jsem zpravodajkou pro všechny čtyři části, ale také proto, že se domnívám, že pouze formálně můžeme jednotlivé části oddělovat. De facto je to skutečně tak, že eh, se jedná o nebo že to celé musíme zasadit do jednotného rámce. Nejde pouze o to, abychom koncipovali politiku životního prostředí a nakládání s odpady, ale jde také o to, abychom v Evropě prosazovali nový model průmyslu model průmyslu, který bude trvale udržitelný. To znamená, že díky němu budeme podporovat hospodářský růst, vytvářet pracovní místa, ale zároveň podporovat konkurenceschopnost našeho systému. Víme, že Evropa jako taková nemá mnoho nerostných surovin a víme, že cena surovin se mm, odráží v ceně výrobků. Pokud budeme ke zdrojím přistupovat odpovědně, tak budeme schopni posílit konkurenceschopnost evropského hospodářství. Ráda bych vám poděkovala za to, co jste řekli, protože to, co dnes odpoledne přednesli zpravodajové a stínoví zpravodajové, bylo všechno velmi kvalitní a podnětné a nepochybně to povede ke zlepšení toho návrhu. A nyní mi dovolte, abych se podívala na obsahové záležitosti. Pokud jde o cíle, tak eh, musím říci, že se mi velmi líbilo, že návrh týkající se skládek, ale také eh, pokud jde o cíle pro recyklaci nebo pro obaly, že ve všech těchto souvislostech jsou zmíněny hodnoty ze, z původního návrhu komise. To jsou hodnoty, které jsme schválili velkou většinou a pro, kterou jsme, pro které jsme hlasovali ve zprávě Pitikainen eh, v loni. Jsou to cíle, které jsou dostatečně ambiciozní. V některých členských státech bylo těchto cílů již dosaženo, to znamená, že z toho jasně vyplývá, že jsou to cíle realistické. Jsou to mnozí, kteří říkají, že musíme zohlednit to, že v každém členském státě je ta situace jiná, že je tu 28 různých členských států, ale podle mého názoru to neznamená, že musíme být méně ambiciozní. Ty státy, které se eh, do toho pustili později, musí také dosáhnout těchto cílů. Musíme například cíleně používat strukturální fondy pro vybudování infrastruktury pro eh, oběhového hospodářství. Eh, musíme pamatovat i na čas, protože čas není nezávislá proměna. Pan komisař Katajnen minulý týden na plénu řekl, že i v Junkerově plánu je celá řada možností, jak financovat projekty v rámci oběhového hospodářství. Já se tady domnívám, že naše odpovědnost spočívá v tom, abychom co možná nejdříve definovali jednoznačná pravidla, tak aby investoři mohli provádět svoje propočty. Bylo již řečeno, že budeme mít možnost vytvořit nový model průmyslu a díky němu budou moci být naše podniky více konkurenceschopné. Tolik tedy k cílům a kromě toho se domnívám, že diskuse by se neměla točit pouze kolem cílů, velmi důležitým krokem je zamezování vzniku odpadu, předcházení vzniku odpadu. To v podstatě vyplývá i z návrhu komise a z návrhu, který předložím já a další kolegové zpravodajové. Ve všech těchto eh, zprávách je to tedy obsaženo. Počítá se s použitím specifických obalů a tak dále. Pokud se nám podaří snížit množství obalů a vyprodukovat menší množství odpadu, eh, pokud budeme používat specifické obaly a tím tedy budeme předcházet vzniku odpadu, tak v podstatě se již přihlásíme k eh, oběhovému hospodářství. Musíme tedy předložit inovativní opatření, která nám umožní používat jednodušší obaly, které bude možno opětovně použít, recyklovat a díky tomu budeme mít k dispozici systémy, které budou lépe využívat zdroje. Prevence je tedy naprosto důležitá složka je to důležité právě u odpadu. Já si myslím, že je to stěžejní bod. Kromě toho je tu ještě jedna věc, která je důležitá a která je stěžejní pro oběhové hospodářství. Musíme podpořit trh s primárními a sekundárními surovinami. Musíme zjednodušit postupy, eh, které tedy povedou k symbioze v rámci průmyslu. Zároveň to ale nesmí vést eh, k narušení konkurence na jednotném trhu. Všechno to jsou věci, se kterými naprosto souhlasím. Mám pouze jednu jedinou výhradu. Bylo řečeno, že se musíme podívat na jednotlivé možnosti výpočtu eh, recyklace. Domnívám se, že potřebujeme jednotnou metodu propočtu, protože jinak by to mohlo vést eh, k narušení hospodářské soutěže. Kromě toho bych ráda vyjádřila svůj souhlas s těmi, kteří říkají, že eh, není možno neustále hovořit pouze o komunálních odpadech o odpadech z měst. Ano, tento balíček se týká 7 eh, eh, odpadů. Eh, městské odpady představují 10 odpadů. Určitě musíme se soustředit i na průmyslový a komerční odpad a to proto, abychom měli nové možnosti využití surovin. Je to tedy velmi komplexní úkol, ale domnívám se, že eh, máme všechny možnosti, abychom ho splnili. Děkuji. Děkuji za vaše připomínky. Doufám, že eh, Někteří z našich štínových zpravodajů budou zítra přítomni na zasedání výboru ENVY a nyní bych se rád zeptal eh, zástupce pro generální, ředitel, eh, generální ředitelství Envy, pana Juliuse Langendorfa, aby si vzal slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo, za to, že nám poskytujete několik minut. V tuto chvíli Eh, samozřejmě zítra budeme naslouchat, budeme naslouchat vašim podnětům a návrhům a budeme samozřejmě i v příštích měsících v úzkém kontaktu. Mám některé obecné eh, úvahy ke zprávám čtyřech zpravodajů. Je zřejmé, že jsme potěšeni tím, že podporujete obecný směr lepší nakládání s odpady a ta další opatření jsou přispěním k oběhovému hospodářství, k oběhovému hospodářství. Oba dva cíle a politické nástroje, ekonomické i politické, musí sehrávat jasnou uh, roli. Pokud jde o první věc, cíle, tak tady samozřejmě budeme muset diskutovat o otázce, pro které typy odpadu chceme stanovit cíle, kde na evropské úrovni, v jakých případech by bylo lepší, abychom stanovili cíle na národní úrovni a Důležité je, na jaké úrovni ty cíle stanovíme, jak budou vysoké a jak, jak je vlastně stanovíme. Uvedl určitý příklad pokud je o náš návrh, a my jsme o tom diskutovali již na dřívějších setkáních s Evropským parlamentem, pokud jde o městský odpad, tak tady e, potřebujeme velmi ambiciozní cíle a pokud se podíváte na podrobnosti, tak 65 e, v roce 2030 e, to je velmi náročný cíl, velmi přísný cíl, ale musíme samozřejmě přihlížet k situaci členských států a proto tady máme revizní doložku v roce Eh, v určitém roce, abychom eh, to zvážili a zda, abychom zvážili, zda je pokrok proveditelný. Takže tady máme jasnou analýzu, podloženou také posouzením dopadu. Když hovoříme o potenciálních eh, celoevropských cílech, tak chceme mít jednoznačnou analýzu situace, chceme vědět, jaké jsou potenciální dopady a důsledky, například cíle, pokud jde o vytváření odpadových olejů. Tady zatím ještě ten cíl nemůžeme podpořit, když tam není zatím žádná, žádná analýza a to stejné platí i eh, pro eh, další věci. Tam chceme také jasnou analýzu, tak jak je to navrhováno ve zprávě a jak to navrhujeme i my, pokud jde o průmyslový a obchodní odpad. Tady e, komise má připravit zprávu do roku 25 na základě analýzy zda můžeme být další recyklační cíle e, pro průmyslový a obchodní e, odpad. Takže tady bychom měli vytvářet cíle na evropské úrovni. Zatím tady není v komisním návrhu nic k potravinovým odpadům, protože tam musíme mít jasnou analýzu a jasnost, než takový cíl stanovíme. A to je v návrhu komise. Také musíme chápat jednoznačně rozsah definice potravinového odpadu. Takže jsme poměrně obezřetní, i když jsme pozitivně nakloněni, musíme tady mít cíle, ale potřebujeme na to čas, abychom eh, připravili pečlivou eh, analýzu eh, dát a situace a provedli posouzení dopadu. Pokud jde o některé nástroje, z těch, které jsou tady uvedeny, tak je zřejmé, že je tady velká podpora toho, co jsme navrhli, využívání ekonomického odporového nástroje ve směrnici. Je tam úvodní ustanovení 7, kde se uvádí celá řada eh, ekonomických nástrojů, které mohou být využity. Pan Telička tam eh, doporučil nějaké přílohy k jednotlivým směrnicím. Možná, že by bylo lepší, kdybychom o tom diskutovali eh, v souvislosti s rámcovou směrnicí. To je velmi důležité. To je lepší, než abychom tady měli specifické přílohy ke každé jednotlivé jednotlivé směrnici, i když samozřejmě ty ekonomické nástroje mohou hrát důležitou úlohu. Pokud jde o EPR, tak tak eh, eh, my tady budeme ještě více diskutovat o některých konkrétních věcech, které jsme navrhli, například eh, úhrada plných nákladů a jak to bude uplatňováno, co přesně to vyžaduje, kde bude EPR povinný. No, ve stávající směrnice máme, eh, v některých směrnicích máme tu povinnost, v některých současných směrnicích to nemáme, takže bychom to měli rozšířit na další směrnice. Takže je potřeba to ještě více zvážit. Několik eh, slov, které vyjadřují určité obavy v souvislosti s návrhy ve zprávě o obalech, kde si myslíme, že jak cíle, tak celkové cíle směrnice o obalech eh, vyzbuzují určité obavy, protože se navrhuje, že v případě, že nebudou recyklační cíle naplněny, tak eh, Eh, ty, to balení eh, by se s ním nakládalo tak, že by to vlastně podkopalo eh, efektivitu. Většina členských států už tam ty cíle obnoveného používání obalů naplnili v současnosti. Další obava, kterou máme, je návrh je velmi pečlivá rovnováha mezi cíly interního trhu a environmentálními cíly je podkopána. A to se týká také článku 18. Musíme být opatrní, protože směrnice o obalech ta vychází z té velmi eh, citlivé rovnováhy. Děkuji. Děkuji pan kolega Poché a pan kolega Ferreira mají poslední poznámky. Nerad ruším. Eh, já bych rád poděkoval všem eh, kolegům za jejich připomínky a podněty, včetně eh, paní zpravodajky Bonafé k diskutovanému stanovisku. Věřím, že je následně předloží ve e, formě pozměňovacích návrhů a mojí ambicí bude, abychom e, všechny z nich zohlednili při přípravě kompromisních návrhů pro výbor, ale také, abychom nalezli takové změní stanoviska, které bude odpovídat e, výrazné ambici Evropského parlamentu rychle přijít k oběhovému hospodářství. Eh, vnímám, že budete některé, eh, některé aspekty nebo některá ustanovení v návrhu stanoviska zpřenit nebo ještě doplnit, tak, aby byla zajištěna eh, konsistence nejenom celé směrnice o odpadech, ale i celého toho balíčku. Především se jedná o posílení synergie mezi jednotlivými nástroji a jejich vazbami na navrhované cíle. Bude asi potřeba prodiskutovat jasnější vymezení ekonomických nástrojů a pobídek, které bychom měli podporovat k naplnění cílů celého balíčku a myslím, že bychom měli věnovat pozornost také tomu, jak efektivně rozložit odpovědnost za prevenci vzniku odpadu eh, či následné nakládání s ním napříč eh, celým dodavatelským řetězcem. Eh, na nejbližším jednání stínových zpravodajů, které se uskuteční ve Štrasburku v červenci, bych se chtěl věnovat především otázce definic a cílů celého stanoviska, protože tam si myslím, že je mezi stínovými zpravodaji a členy výboru největší rozdíl. Děkuji za slovo. Máš kolik? and colleague Ferreira. Děkuji, nyní pan kolega Ferreira. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem za jejich příspěvky a rád bych vyjádřil, že se velice těším na spolupráci se stínovými zpravodaji i dalšími kolegy, kteří se o tuto problematiku zajímají. Těším se na tu práci, která nás nyní čeká. Dovolte mi několik málo poznámek. Jednak tématu cílů a jejich realističnosti či nerealističnosti. Pokud zahrneme do návrhu otázku realismu, tak bychom neměli pohlížet pouze na ty cíle jako takové, ale i na ten časový rámec který má vést k naplňování cílu, protože pouhé vytyčení cíle jako takového by mohlo být nerealistické, kdyby se cíl měl eh, splnit do zítřka, ale možná později by splnitelný byl. A uznávám, že jsou zde eh, různé východiska, východní pozice členských států eh, mývají různé problémy s naplňováním cílů, některé takové problémy mají velké, jiné státy třeba problém s tím naplňováním cílů mít nebudou. A něco pro některý stát bude eh, celkem nicotný cíl a pro někoho jiného to bude velice závažné. Paní Bonafé eh, správně poukázala na to, že musíme podpořit hlavně uh, nejvíce ty, kteří jsou nejvzdálenější od naplnění cílů ale nevím, zda to je adekvátně odráženo. Musíme nejlépe využívat strukturální fondy, zde zaznělo, jistě, ale eh, to se musí dělat ještě před revizí eh, naplňování cílů. A viděli jsme výsledky toho prvního balíčku a využívání například Junckerova plánu. Některé státy se třeba využívají dobře a jiné ho téměř nevyužívají. Takže pokud zde stanovujeme nové cíle, tak potřebujeme také pro ně definovat příslušné zdroje, aby bylo možné je plnit. Nemůžeme očekávat, že nové cíle budeme plnit pomocí pouze těch starých prostředků. A já proto navrhuji, abychom eh, využili jedinou proměnou, s níž tady můžeme pracovat, a to je časový rámec. Takže u těch států, které mají největší problém, musíme akceptovat to, že ten cíl možná nesplní zítra, ale splní ho pozítří. Tím bychom možná eh, rozvolnili ty eh, cíle, ale jenom z toho hlediska, že uznáme, že pro některé státy to bude trvat déle, než se k tomu cíli dopracují. A nebo prostě mít zde takový e, postup, posloupnost kroku, aby se státy dostaly na tu potřebnou úroveň. A dostanou se tam možná později než jiní, ale jde o to, aby, aby postupovali opravdu směrem vzhůru. A přibližovali se tomu cíli. A toto by měl být eh, přístup, který zajistí to, že se nikdo těm závazkům nevyhne, že ty, ale přitom bude zohledněno to, že prostě ty státy mají rozdílné výchozí pozice. A potom ta zpráva o včasném varování. To je vlastně nový nástroj, který bude poskytovat informace státům a doporučení, které oni mají zohlednit potom pro to další období. Potom zde zazněl návrh, zazněl názor komise, který já bohužel nezdílím. Já si nemyslím, že je zde zajištěno ta dostatečná pozornost A my zde podtrháváme význam určitého aspektu této tržní rovnováhy, aniž ji spochybňujeme. a je zde třeba opravdu sledovat tu logiku jednotlivých kroků. Předseda? Děkuji, děkuji vám všem za eh, práci, kterou jste odvedli i za trpělivost zde přítomných, protože do úplného konce zde nás stolik eh, nezůstalo mezi dopoledne. Odpoledne 15.00 přijde paní komisařka Běnkovská a všechny vás srdečně zvu, abyste se sem dostavili. Pozměňovací návrhy a lhůta pro ně 16. června 12.00, 16. 6. v pravé poledne. Takže přejeme mnoho úspěchů a uvidíme se brzy zas.